Eh, vážení kolegové, takže začneme, protože už je sedm minut po deváté. První bod eh, je výměna názorů s, ředis, s ředitelem Cezáru. Je to pan Patrik Kaj, který je tady. Nejprve musím říct, že jsem eh, trošičku zklamán, protože jsme slyšeli, jestli bych bylo řečeno, jestli by nás Cezar mohl informovat o aktuálních informacích a e, kdyby, chtěl bych se tedy pokusit e, vyzvat politické poradce, aby se snažili přece jenom sem sehnat členy, e, protože z toho jsem trošičku zklamán. I to množství, i kvantita by nám dneska pomohla. Eh, upřímně řečeno a řečeno na rovinu, eh, toto je velice slabá prezentace vzhledem k tak eh, důležité věci, kterou tady budeme projednávat, ale každopádně, Patriku, máte slovo. Děkuji, vážení členové parlamentu, dámy a pánové. Určitě je to ten mrak sopečného E, prachu, který zabránil poslancům, aby se dostavili v hojném počtu, to je velice diplomatické od vás. Takže vás budu informovat o tom, jak to dnes vypadá se Cezárem a také řeknu několik slov o budoucnosti, o zavádění Cezár a kde bude třeba, aby jednala i komise. Nejprve chci říci, že je mi velkou ctí a potěšením, že zde mohu být a informovat vás o Cezáru. Když jsem tady byl minule, tak jsem vám vysvětloval konkrétní eh, podstatu ehm, programu Cezar a tohoto společného podniku, což je první ehm, soukromo-veřejné partnerství v této oblasti. My jsme rozšířili toto partnerství, máme 13 dalších eh, hráčů z tohoto odvětví s dvěma konkrétními cíly. Za prvé chceme rozšířit základnu poskytovatelů eh, služeb leteckých ehm, letectví, konkrétně ve střední části v Evropě. Zatím se nám podalo získat Polsko, ale pořád na tom pracujeme. Chtěli bychom také zapojit takové státy, které jsou sousedními vůči Evropě a které mají velké vazby na provoz v Evropě, to je například Kanada nebo Maroko. Druhý cíl, který sledujeme, je, abychom měli zapojeno i více hráčů z odvětví mimo Evropskou unii, aby technologie Cezar byly interoperabilní s ostatními regiony světa. Představa je taková, že průmysloví partneři Evropské unie by sponzorovali konkrétně eh, americké eh, společnosti výměnou za eh, reciproční uspořádání za Atlantikem a že by by byli hlavní dodavatelé pro tento program a že by a tak by to obráželo vlastně, obráží to všem omezení, které se týkají účasti Spojených států v Nextenu. Teď jsme pode, podepsali smlouvy také s uživateli leteckého prostoru a máme teď asi 200 odborníků z aerolinek, kteří s námi pracují a <clears throat> momentálně Máme také mezinárodní validační tým, kde je 60 představitelů. Cezar je jeden z nejambicioznějších a nejsložitějších programů dnes v Evropě. Máme asi 300 projektů, 12 pracovních balíčků, 110 společností je zapojeno, 2200 expertů s námi pracují v 23 různých zemích. Proto si to vyžaduje závažné investice ohledně úsilí, tak abychom eh, mohli také pořádně dát dohromady pracovní zásady, tady a máme tady také nástroje, které musí použít 2000 expertů a musíme mít také monitorovací kapacity. Eh, vyžádalo si to více času, než jsme původně předpokládali, ale eh, eh, skutečně to začíná fungovat a po dvou letech mohu hrdě říci, že teď už se nám podařilo zahájit všechny projekty, a že vlastně všechny předpokládané technické eh, aktivity byly zahájeny včas a v rámci nákladů. První eh, výzva, kterou jsme si sami vytýčili, o které jsem hovořil minule, abychom dali dohromady program, abychom ho zahájili a také to jsme úspěšně splnili. Teď další výzva je, aby ten program skutečně přinesl významné výsledky. To je opravdová výzva, protože za posledních 20 let asi 200 milionů euro se každoročně investuje investovalo do výzkumu ATM. Byly to investice ze strany Evropské komise. Eh, eurokontrolu konkrétně a prakticky žádné výsledky eh, ještě se nevtělily do provozu tohoto výzkumu a vývoje. Proto jsme se rozhodli a domluvili jsme se s našimi partnery, že eh, všechny výsledky Cezaru se budou ověřovat v provozním prostředí. V minulosti příliš mnoho výzkumných projektů se zkoumalo jenom ve výsledky v laboratořích. Tam byly skutečné výsledky, ale pak v, reáli, eh, v, reáli, v reálích ne, skutečnosti to tak nefungovalo. Eh, chceme používat operační systémy na základě skutečného provozu a skutečných eh, reálných podmínek. Eh, proto letečtí dispečeři, piloti, inženýři budou mít možnost skutečně vyhodnotit eh, plusy a mínusy takovýchto nástrojů. Mezinárodní validační tým obsahuje představitele našich eh, členů a bude kontrolovat zátěž, bezpečnost, efektivnost. Základní představa tohoto přístupu je taková, že pokud se zjistí, že to skutečně půjde, pak by se to dalo také snadno posléze implementovat. Druhé významné rozhodnutí, které jsme učinili, bylo, že každý rok se bude vydávat, vy, vy, budou vydávat veškeré produkty se zaru, které budou validovány a budou se zavádět. První takové vydání Cezaru má přijít v tohoto roku a budou to velice důležité věci. Budou to například vzdálené eh, věže, které budou synchronizovat eh, Eh, nástroje pro řízení příletu a odletu a eh, má to se všechno ověřit eh, také na testovacím letadle v Maastrichtu a ve Stockholmu. Také jsme se rozhodli, že tady budeme mít skutečně zelené výsledky prostřednictvím 18 projektů, které financujeme a zásada je taková, že žádáme skupiny leteckých společností ANSP a letadel, aby skutečně optimalizovali v tomto případě i letové trasy z hlediska právě takzvaných leteckých eh, zelených operačních postupů. Máme program, který se jmenuje AIR a máme tam i kolegy z eh, Spojených států, Kanady, Spojených království a eh, Portugalska a může to vést také k významným úsporám. Například, když si vezmeme lety z New Yorku do Paříže, když budeme optimalizovat trasy, můžeme uspořit 1,4 tuny pohoných hmot. Také máme eh, zelené provozní programy v takových letištích, jako je Amsterdam, Zurich, Vídeň nebo Madrid. A začíná to být velice úspěšné, protože teď mnohé letecké společnosti se ucházejí o účast na tomto programu. Teď spolu, spolupracujeme s dalšími provozateli, aby tyto zelené letecké trasy se dávali do každodenního provozu. Také nás zajímá samozřejmě, jak můžeme společně realizovat eh, eh, Cezar, vzhledem k tomu, že je tady tolik různých aktérů. Takže konkrétně, jak to vypadá se zavádění. Právě jsme dokončili studii, která se týká dopadu Cezaru na ekonomiku z eh, Evropské unie. Studie byla provedena společností MKINES, abychom tady neměli někoho, kdo by byl před pojatý nebo, eh, nebo kdo by nebyl eh, dostatečně objektivní a byly tady čtyři scénáře. První scénář nedělat nic, dělat všechno jako vždy. Druhý scénář Sezen eh, měl být evropské plány, nominální implementace scénáru, další scénář, scénář 3C byl desynchronizovaný a poslední scénář byl ehm, Cezar s eh, opožděním o 10 let. Výsledky jsou poměrně zajímavé. Například, eh, když porovnáme eh, Cezar v čas versus scénář, když se neudělá nic, představuje, představuje asi 14,90 miliard euro, což je téměř 0,16 hrubého domácího produktu Evropské unie a před představuje to také 328 eh, tisíc pracovních příležitostí, které můžeme vytvořit, pokud Cezar bude implementován včas. V případě toho desynchronizovaného scénáře by eh, to vedlo ke ztrátě 170, 117 miliard eur, přišlo by se 82 tisíc pracovních míst a stejně tak by to desetileté spoždění mohlo znamenat ztrátu 268 miliard a více než 200 tisíc míst. Dovolím si k tomu říci, že v této studii jsme se dívali pouze na přímé dopady Cezaru na letecký průmysl. Nezabývali jsme se také nepřímými dopady, jako je cestovní ruch nebo regionální ekonomika a tak dále. Tato studie také ukazuje, a to není úplné překvapení, že současná infrastruktura není dostatečná pro ekologické letectví v Evropě a je tedy důležitá synchronizace při nasazení Cezaru. Otázka je, jak to udělat správně, jak ta synchronizace by měla fungovat. Evropská komise teď pracuje na návrhu pro nasazení Cezaru, takže já to nechám eh, na komisi, aby formálně formulovala své stanovisko. Dovolte mi, abych eh, řekl osobní názor na to, co je důležité pro úspěšné spuštění Cezaru. První princip je to, že je potřeba mít dobrý systém řízení. Naše zkušenosti ukazují, že je důležité dobře spolupracovat. Skupinová dynamika je podle mě kolikrát lepší, když, eh, než když pracují všichni jednotlivě, zejména při zavádění velkých změn. Také důležité zavádět nové operační paradigmata, učit se o druhých a naše zkušenosti, například francouzi, eh, jsou s tím, že když to dokážou Britové, tak proč to nedokázali my, nebo naopak. Tato spolupráce ale také se musí řídit eh, určitými pravidly, zejména tím, že tady musí být jeden rozhodce, eh, který je nezávislý a který v případě nutnosti je schopen přijímat důležitá rozhodnutí. A v případě Cezaru by měl existovat jeden regulátor, který bude mít zodpovědnost za celý program a bude moci eh, řešit konflikty mezi jednotlivými skupinami, k čemuž dochází neustále. Stejně tak je důležité z mezinárodního hlediska, aby například eh, Spojené státy, Brazílie a Čína měly jednoho partnera, se kterým mohou vyjednávat o těchto záležitostech. Druhý základní princip pro úspěšné spuštění Cezaru je financování. Základní princip Cezaru je integrace všech operačních aktérů do jednoho systému letectví. Znamená to, že letadlo bude propojeno s letištěm, s dispečery, s leteckými společnostmi a tomu říkáme eh, SWIM, tedy zkrátka pro System Wide Information Management eh, a všechno je to v podstatě podobě jakéhosi intranetu pro všechny v letectví. Eh, možná, že to vypadá jednoduše, ale v praxi je to mnohem složitější, protože eh, se tím vytvářejí závislosti mezi aktéry, kteří mají různé zájmy. Například bych se mohl zmínit o eh, rádiu VHF, což je technologie z 50. let, což pořád ještě je jediný způsob komunikace mezi letadlem a letištěm. My bychom to chtěli eh, nahradit jiným systémem komunikace, který například funguje v bruselských eh, taxicích, ale nemůžeme se tohoto systému eh, rádia zbavit, dokud nebudou všechna letadla vybavena připojením k internetu. A teď každý hledí na toho druhého, kdo za s tím začne dříve. Fakt je, že čím více jich to začne zavádět, tím levnější tato technologie bude. A ani na zemi, tedy na letišti se do toho nikdo nepouští s velkým nadšením, protože všichni čekají, dokud tady bude minimální počet leteckých společností, které tuto technologii budou používat. My můžeme stanovit nějaké cílové datum pro implementaci, ale nejprve je potřeba se zajistit, že to je respektováno na místní a národní úrovni, což by mohl být problém, a za druhé je potřeba stanovit nějaký absolutní eh, limit, který by omezoval eh, Eh, eh, výhody těch, kteří eh, se rozhodnou přejít na tu technologii jako poslední. Takže si myslím, že bychom měli motivovat ti, kteří se k tomu rozhodnou jako první. To můžeme udělat operačními výhodami nebo finančními výhodami. V těch operačních výhod například to je zásada best equipped, best served. Vůči tomu ale pořád existuje značná míra odporu u provozovatelů. Co se týče finančních pobídek, tady eh, teď máme různé finanční nástroje, jako jsou projektové dluhopisy, nízkouročené půjčky pro letecké společnosti a tak dále, které bychom mohli zavést, abych, abychom iniciovali celý proces. Velká většina investic v rámci Cezaru eh, bude pocházet ze soukromého sektoru, ale veřejný sektor vždycky může eh, poskytnout ten zárodeční kapitál, který potom bude multiplikovan a přispěje k rozvoji nových technologií. Tento pákový efekt může být silnější, pokud bude konsistentně eh, podepřen zárukami a veřejnou politikou. Na závěr mi dovolte, abych řekl, že program Cezar funguje dobře všechno probíhá včas eh, v rámci rozpočtu a eh, těšíme se na to, že v roce 2011 budeme moci prezentovat první výsledky. Ten tak působíme mezinárodně měřítku, podepsali jsme memoranda o spolupráci s řadou zemí, například se Spojenými státy a díky tomu máme mandát pro koordinaci eh, veškerých našich činností s těmito partnery. Také spolupracujeme s ICAO, Mezinárodní rada pro organizace pracující v letectví a snažíme se na vytvoření globálních standardů. Ta práce by neměla být nadarmo, jde o to, aby zkušenosti, které takto nazbíráme, se uplatňovaly v rámci evropských institucí, aby i příští fáze programu se byly tak úspěšné jako ta dnešní. Děkuji vám za pozornost. Velice děkuji, Patriku. Máme už tady přihlášené řečníky. Pan zaseda nejprve za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já jsem trošičku překvapený, že tady hovořím za EPP, ale pokusím se eh, předložit naše stanovisko. Byla to velice zajímavá prezentace, děkuji. Jenom lituji toho, že jsme ji neobdrželi. Obvykle poslanci takovou prezentaci dostávají. Byl bych velice rád, kdyby to bylo možné. Nejprve chci ovšem zdůraznit, že eh, jsem pro Single European Sky a pro jednotné řízení leteckého provozu, což je Cezar, protože Eh, rychlé eh, řešení v oblasti eh, aviace je důležité pro další evropskou integraci a pro společný trh. Určitě další akce, aby se využili EGNOS, Galileo v civilním letectví, je nezbytnou podmínkou, aby se vytvořil jednotný evropský systém pro řízení leteckého provozu, zejména při přistávání a na malých letištích. Bohužel ale Galileo Galileo má pořád další a další problém. A jak to ovlivňuje se Cezar, tyto, tato zdržení? Experti často poukazovali na to, že je třeba hodnotit eh, zisky, které vyplývají ze zavádění jednotného řízení leteckého provozu. Myslím, že by bylo dobré vytipovat ty úkoly, které by okamžitě přinesly ekonomické efekty, tak znamená zelené quick wins a zaměřit se na ně už při rané fázi implementace. Eh, rozsah Cezaru je obrovský, protože se to týká eh, dispečerských systémů, ale také předávání údajů a vybavování letadel. A to eh, zvláště zajímá zástupce letectví jako takové, protože ještě není úplně jasné, jaké palubní systémy budou vyžadovat, ale určitě to bude drahé a určitě budou letadla, která nebudou vyplnit nové požadavky. A kdy majitelé letadel, které patří do Channel Aviation, budou už vědět minimální podmínky Cezar, například radio 8 a 33 kHz nebo také systém ADS-B. Ptám se, zda Evropská komise, pokud víte, už předložila nějaký záměr financování nebo doplňkového financování změn eh, pro modifikaci starších nedostatečně vybavených letadel. Děkuji. Uh, wil om te beginnen natuurlijk eh, Patrick Key bedanken voor zijn inleiding. Děkuji, já bych chtěl poděkovat panu Patrikovi Kajovi za jeho prezentaci. Myslím, že tento projekt je nesmírně důležitý. A my chceme, aby šel dále, aby se dál rozvíjel a byl úspěšný. Eh, dále je potřeba také zohlednit eh, časování, které bylo stanoveno už v minulosti. A možná, že by na to mohla zareagovat komise, na to, co tady bylo řečeno. Zejména se týká otázky, kdy komise předloží legislativní návrh, který eh, bude směřovat k aplikaci všech těchto technologií. A také se chci zeptat na rozpočtové záležitosti. Hovoří tady o 30 miliardách. To by mě zajímalo. Dále to má být doplněno také zdroji ze soukromého sektoru a mě by zajímalo, jak to vypadá v dlouhodobém výhledu a jestli skutečně dojde k, nebo bude potřeba dalších prostředků z evropského rozpočtu. Dále jste hovořili o různých pobítkách. tak, abyste nastartovali investice v citlivých oblastech, například v kontrole leteckého provozu. A byl bych tedy rád, kdybyste nám mohl upřesnit ještě další lhůty. Vy jste, lhůty, vy jste hovořil o legislativě, a já si myslím, že je potřeba zabránit jakýmkoliv prodlevám při spouštění tohoto programu. Takže se vás ptám na ten časový rámec a teď mi dovolte otázku týkající se eh, globálního rámce. Víme, že Cezar není jediný provozovatel, už je tady jsou i jiní eh, provozovatelé například eh, ve Spojených státech. Vy jste hovořil o také interoperabilitě různých systémů v tomto sektoru. Jak tedy na tom jsme? A jak to také vypadá s prodejem evropských technologií do třetích zemí. Já se dovedu představit, že v této oblasti panuje velká konkurence. Co tedy dělají evropské instituce pro to, aby také podpořili tuto možnost, která by také umožnila, aby Sezor mohl sehrát svou roli také mimo Evropu. A ještě mi dovolte několik dalších připomínek tomu sopečnému mraku se chci zeptat, jak to teď vypadá, jestli to nějak vyvíjí a jestli Cezar v budoucnosti by tady také mohl zlepšit eh, reakci na takové okolnosti, jestli by bylo například možné lépe vytyčovat ty zóny zákazu letu. Tedy jestli bude možné, aby se zabránilo zbytečnému rušení letu díky těmto novým technologiím. A dále se chci zeptat, na to, jakou roli se hraje Cezar v rámci rozvoje jednotného evropského nebe. Víme, že tady jde o určité požadavky také na letecké společnosti. A myslíte si, že ty lhuty budou stanoveny? Ta lhuta je do konce roku 2012. Co si o tom myslíte? A úplně poslední poznámka se týká dopadu na klimat. Vy jste ve svém vystoupení se zmiňoval o pozitivním dopadu na Eh, rozpočet na vytváření pracovních míst, ale eh, jak to vypadá s emisemi, dojde ke eh, snížení emisí o 10%, o tom se nepříjemně hovořilo, platí to ještě pořád, nebo můžete nám k tomu něco více říct? A úplně ještě vedlejší otázka, která s tím souvisí, je následující. s tím, že letadla vypouštějí emise, které mají potom dopad na klimatické změny. Možná, že je možné se některým změnám vyhnout eh, při lepším řízení teplot, ale to by se vyžadovalo lepší koordinaci činností eh, dispečerů, meteorologické služby a dalších aktérů. Možná, že celá tato koordinace by mohla být zacílenější. Jak si myslíte, že by ten systém šel vylepšit? Paní Meissner, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat panu Kájovi. A řeknu to velmi stručně, mnohé už tady bylo řečeno a musím se také omluvit za to, že za chvilku odejdu, protože mám jinou práci, potom co sem vrátím, ale můj kolega si vyslechne vaše odpovědi. Mám několik dodatečných otázek. Vy jste hovořil o ekologizaci toho procesu, o úsporné dopady, Eh, programu Cezar a dalších technologií, protože to všechno má dopad na eh, životní prostředí v rámci Evropy a proto se chci zeptat, jak to vypadá s, eh, s panem Jarzembovským, což je ten koordinátor pro Single European Sky? A ještě k tomu sopečnému mraku, který vás asi teď velmi zaměstnává máte pocit, že vznikne možnost, že díky novým technologiím by nebyly eh, nová letadla tak eh, zranitelné vůči těmto částicím ve vzduchu. A za třetí se chci zeptat, jste hovořil o podpoře Evropy, eh, o podpoře tedy evropských institucí. Eh, jsou to jenom finanční prostředky nebo jsou i nějaké jiné věci, například eh, informování veřejnosti a dalšími podobnými akcemi. Paní Foster. Děkuji, pane předsedo, a děkuji Patrikovi. Ký za to, že nám podal aktuální informace. Bylo by velice užitečné, kdybychom mohli dostat tyto aktualizované slajdy. Myslím, že by nám to hodně pomohlo, protože eh, samozřejmě, že jsme dostali hodně už informací tady v tomto výboru, ale je zajímavé, jak se věci hýbou dopředu a právě teď se zase zabýváme tím oplakem prachu a to je určitě velký argument pro to, aby se to všechno rozběhlo. Eh, nemyslím si, eh, vy víte, tento parlament už po mnoho let, jak Brian předseda si pamatují, že tento parlament podporoval změnu v řízení leteckého provozu. Uvědomili jsme si, že to je dlouhý proces a už před mnoha lety jsme se tím začali zabývat, ale ptáme se dnes, zda i členské státy se o to patřičně snaží. Je tady mnoho samozřejmě finančních omezujících faktorů po celé Evropě a nejenom veřejné finanční prostředky se do toho vkládají. Je teď tady mnoho společností, které které také investují do technologií. To vy jste sám zdůraznil a ty technologie bude třeba používat v rámci těchto programů. A e, vlastně není třeba úplně jasné, co z toho vyjde, ale musíme dodržovat harmonogram, protože budeme určitě muset řešit e, otázky dalších globálních mezinárodních systémů a je důležité, aby to všechno bylo včas. Myslím si, že kdybychom eh, nešli dostatně dopředu, stálo by nás to mnoho. Eh, hovoříme o tom tady eh, a v ekolovýboru pro životní prostředí jsou tady náklady na znečiš, spojené se znečišťování mm, s, potřebou pohoných hmot. Ty se zdražují a nebude se to rozhodně zlepšovat. Takže když se podíváme na náklady pro letecké společnosti, jsou to opravdu velice důležité věci. To je jeden aspekt. Už tady někdo hovořil o funkčních blocích. Eh, myslím si, že to není přední otázka zde, ale patří to do toho. George Jařembovský ten teď se snaží eh, v jednotlivých členských státech, aby se tomu věnovali, ale je to velice pomalé. Zatím jenom několik FAPS eh, nyní funguje a my se to snažíme, musíme snažit nějak řešit. Je tedy mnoho různých věcí, Eh, kterými se tady nemůžeme úplně zabývat, protože to jsou věci vysoce složité a vysoce technické. Nicméně je úplně jasné, že dlouhodobé eh, výhody eh, jsou převažující, proto nemůžeme stát na místě. To jistě všichni chápeme. A bylo by zajímavé poslechnout si také, co k tomu může říci komise. Ale každopádně, Patriku, velice děkuji, že jste přišel, abyste nám podal aktuální informace manipulaci, ale je třeba na tu věc opravdu tlačit a to si myslím si my všichni velice dobře uvědomujeme. Děkuji, paní a pan Kančan. Děkuji, pane předsedo. A chci také poděkovat panu Patrikovi za ten, toto vystoupení. Já bych také rád měl písemně vaši prezentaci a bylo by dobré zasílat tyto věci předem, abych se také třeba mohl připravit a abych nemusel opakovat třeba to, co již bylo řečeno. Je to velmi zajímavé téma, to jednotné evropské nebe a tak dále a já si myslím, že budoucnost nás prakticky nutí, abychom se ubírali touto cestou. Myslím si, že ten jednotný eh, orgán by měl být posílen. Z finančního, z hospodářského hlediska eh, tak je to správná volba, to partnerství veřejného a soukromého sektoru. Já se tedy přidávám eh, k otázkám, které již položili mý kolegové, ale ještě mám další otázku. Otázka obrany, abychom tak zaručili, že tento nový evropský systém bude chráněn před pirátskými útoky, před teroristy a tak dále. To je téma, které mě velice znepokojuje. A rád bych věděl, co děláte v tomto smyslu. Druhá otázka. Také bych rád věděl, jakým způsobem spolupracuje Cesar se zeměmi Latinské Ameriky a zeměmi bývalého Sovětského svazu a dále na to Na jednom z diapozitivů jsem eh, viděl něco, co se týkalo obrany a chtěl bych říci, že NATO se již několik eh, let angažuje eh, v tématu vojenské kontroly leteckého prostoru, takže bych se rád zeptal, jakým způsobem NATO souvisí s řízením leteckého provozu. A také bych se připojil k tomu, co eh, řekla paní Al-Khadraoui předtím? Jak to vypadá se spoluprací eh, se americkým průmyslem? Já si myslím, že oba systémy by měly být kompatibilní. Děkuji. Eh, Děkuji. Já bych se chtěl zmínit o vztahu mezi Cezarem a jednotným evropským nebem. Jak tady ta spolupráce vypadá? Má to nějaký vliv na špatnou výkonnost v případě těch funkčních prostorových bloků? A další otázka, kterou mám, jsou nějaké problémy s pojištěním a s financováním. Všichni víme, že se to týká řady českých zemí soukromých podniků. A mě by zajímalo, do jaké míry máte pocit, že ty finance chybějí. A máte nějaký nápad, jak, to, jak tuto překážku překonat? A v neposlední řadě se chci zeptat na následující věc, a sice jestli tato společná iniciativa, která by měla vést k vývoji ekologičtějších leteckých motorů, které produkují méně emisí. Zohlední také tu současnou situaci, tedy ten sopečný prach, ale také písečné bouře, protože písečné moře mohou v některých oblastech Evropy komplikovat život. Paní Ayala Sender. <clears throat> Ano, děkuji. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě na tuto prezentaci ale tento výbor eh, vždycky podporoval César a není teď eh, právě ten správný okamžik hovořit o eh, spochybňovat finanční otázky, ale každopádně my jsme se vždycky zajímali o toto téma, o ten jednotný evropský prostor. A já jsem se chtěla zeptat, protože my právě nyní podporujeme potřebujeme podpořit obranu, tak z průmyslového hlediska a z technologického hlediska, jaký význam má Cesar pro evropský průmysl, pro patenty a pro evropský průmyslový rozvoj. Jestli byste nám mohl poskytnout některé údaje, které s tím souvisí a dále některé velice významné aspekty, tak se chci zeptat, jestli Cesar nejenom eh, s eh, Eurokontrolou, což je důležitý partner, ale jestli byste i vy, i César mohl pomoci v této krizi, která souvisí se sopečným popelem. Jakým způsobem můžete reagovat nyní i v budoucnu a jakým způsobem bychom mohli podpořit eh, projekt eh, Cezar? Děkuji. Thank you for my... Děkuji. Já za sebe. Eh, bych Patriku chtěl zdůraznit to, o čem se hovořilo v souvislosti s vazbou mezi Cezarem a jednotným evropským nebem. A prací, kterou provádí eh, pan Jařembovský, funkční eh, letecké bloky. Myslím si, že je důležité, aby tady bylo jasné, kde je to všechno vzájemně propojené. To by bylo užitečné také otázka eh, rychlosti, jak se členské státy teď posouvají. Eh, to často působí eh, velké zklamání, jak tady říkala paní Foster tohle není nic nového, to není nově narozené dítě, ale už je to téměř výrostek od té doby, kdy se tato myšlenka poprvé zrodila tak už hodně vyrostlo, takže vidíme určitý pokrok, nicméně ne takový, na který, v který jsme věřili. A co, jsme měli, co tady mělo být, dejme tomu, v roce 2011, jak jsme si to představovali, když jsme začínali. Mě tedy zajímá také ta vazba mezi sopkami a mezi tím, jak si členské státy chtějí eh, aplikovat single sky. Obvykle, když se něco děje se, eh, se sopkou, členské státy tlačí na single sky. Pak, když ten oblak zase odplyne, tak členské státy zase už eh, si tolik nepřejí pospíchat. Tak možná bychom potřebovali spíše více takových sopek, nikoliv méně, abychom přiměli členské státy k tomu, aby skutečně s tím postupovali dopředu. Také mě zajímá ta studie McKinsey, o které jste se zmínil eh, ve vaší prezentaci. Eh, konkrétně scénář, eh, které může přinést Cezar, jaké výhody může znamenat Cezar a vůbec projekt jednotného nebe. Protože například my se setkáváme Eh, s obavou z nejistoty. Mnoho leteckých dispečerů to pociťují jako hrozbu, jako ohrožení jejich pracovních příležitostí, jejich živobytí, jako by to ohrožovalo vůbec způsob, jak pracují. A eh, zdá se, že ta studie McKinsey naznačuje, že tomu ve skutečnosti tak není. Pokud tedy tomu tak není, pak se ptám, jak v tom případě můžeme přesvědčit letecké dispečéry a zejména francouzské letecké dispečéry, eh, že toto je příležitost a nikoli hrozba eh, ohledně jejich pracovních míst. Samozřejmě, že to nejsou jenom eh, francouzští eh, dispečéři, eh, jenom francouzská řízení leteckého provozu, ale mnozí jiní se bojí, že by se třeba tato služba mohla nějak zhoršit nebo tak, čili máme nějakou představu o tom, jakým způsobem by bylo možné řízení leteckého provozu přesvědčit o tom, že naopak toto by mohla být věc vysoce výhodná. Zeptal bych se ještě eh, komise, pana Baldvina, zda chce něco k tomu říct. Pane předsedo, já bych nikdy neodolal eh, příležitosti eh, pohovořit, ale možná, že nejprve by mohl odpovědět pan Patrik Key a pak já bych mohl zareagovat, nebo se bojíš, Matthew, že by si třeba řekl něco nesprávného, nebo je to tvůj všeobecný postoj. Tak, Patriku, můžete zareagovat. Děkuji mnohokrát, Briane. Tady bylo položeno mnoho zajímavých otázek a já se vynasnažím snažím všechny zodpovědět. Za prvé vztah mezi Cezar a mezi Single European Sky. Cezar je součástí projektu jednotného evropského nebe. Znamená to, že evropské jednotné nebe se nestane bez Cezaru a naopak. Konkrétně, když jsem tady hovořil o nových technologiích, o novém zařízení, novém vybavení, Legislativa nám určitě pomůže toto realizovat, aby se eh, skutečně zavedlo nové eh, vybavení, aby tedy všechny členské státy byly stejně vybaveny a jedně se to dá udělat prostřednictvím legislativy o projektu jednotného eh, evropského nebe. Já jsem se několikrát sešel s panem Jařembovským a je správné říci, že FAPS, tyto bloky, se budovaly izolovaně v porovnání se Cezarem. A že teprve nedávno, teprve když pan Jařembovský se ujal své úlohy a začal o tom hovořit, tak předtím vlastně se neodýběrala diskaze mezi funkčními leteckými bloky a mezi Cezarem. FAP se hlavně projednávaly v rámci institucionálního uspořádání mezi členskými státy, mezi různými Eh, aktéry i v oblasti obrany, ale zejména to všechno bylo zaměřené tedy na letectví, na novou strukturu eh, tras a podobně. To všechno je samozřejmě nezbytné a eh, je to ale krátkodobě zaměřené. Tady hovoříme o těch rychlých ziscích, ale nedostali se až k tomu, kdy, by bylo, kdy už by bylo třeba hovořit o nových technologiích, a jak to vše je možné lépe koordinovat v rámci nových typů systému. A určitě nepomůže, že neexistuje žádný FAB, který by používal eh, stejné, že tedy nepoužívají stejné systémy. Každý z nich používá svůj. A eh, jsou to různé systémy a proto možná teprve čekali, až dozraje Cezar a teprve pak se začaly otázkami Cezaru zabývat. My jsme zahájili dialog s FABs, s FABy, s některými, ne se všemi, protože některé ještě pořád jsou ve fázi institucionálních diskusí a proto ani pro ně, ani pro nás není ještě eh, dobré hovořit o tom, jak implementovat eh, Cezar ve FAP, ale už jsme například začali hovořit o tom ze Spojeným královstvím, s, s Irskem ohledně toho, jak můžeme práci koordinovat. Takže když budeme dělat nějaké nové systémy, chceme mít jistotu, že nebudeme to dělat s každým poskytovatelem a nebo s každým členským státem, ale vždycky pro každý FAB. Takže na tom pracujeme. Pak otázka toho oblaku sopečného prachu. Bohužel Cezar s tím nic nenadělá, co se týče poskytování služeb. To dneska zařizují meteorologické služby. Já bych byl rád, kdybych vám mohl říci, že Cezar všechno vyřeší, ale bohužel tomu tak není. Hlavní problém dnes, co se týče sopečného prachu, Matthew se k tomu ještě vyjádří, je proces rozhodování. Kdo co rozhoduje a kdo má za co odpovědnost. A v tomto smyslu Cezar to je prostě jenom technologický nástroj. My můžeme vyvíjet lepší způsoby, šíření informací různým aktérům, to je určitě, zcela určitě, a za druhé, budeme také zpracovávat přesnější způsoby, tak, aby bylo možné eh, obcházet různé překážky. To může být eh, takový prach anebo něco jiného. A prostřednictvím postupu v rámci Cezar budeme schopni optimalizovat způsoby obcházení takovýchto překážek. Ale nemůžeme udělat nic s detekcí například, eh, co se týče zjišťování toho prachu a podobně. Teď, jak je to se spoluprací s jinými státy světa? Momentálně existují dva hlavní programy na světě. Je to um, americký program a Cezar. Japonci se o něco také snaží, ale není to zdaleka tak dozralé jako Cezar a Next Gen. A Next Gen. Spolupráce s Američany jde velice dobře a už máme velice konkrétní technickou spolupráci týkající se sdílení vzájemných informací. Můžeme si ale na rovinu říci, že budou i problémy. Za prvé určitě je tady a bude tady jistá konkurence mezi eh, společnostmi v rámci Cezar a Next Gen a budou tady eh, také eh, nějaké konflikty mezi standardy a také mezi lhutami. My se snažíme, aby Evropa a naše eh, letecké odvětví bylo v dobré situaci pro řešení těchto problémů. Ale minimálně máme tady mechanismus, abychom konkrétně s Američany mohli hovořit o tom, jaké problémy by tady mohly vznikat a můžeme se snažit je řešit. Tudíž je to sice konkurence, určitý druh kompetence, konkurence, abych tak řekl. Eh, hospodářské ovzduší je takové, že Eh, nebudou dva standardy, bude jenom jeden a eh, musí tady být interoperabilita. To znamená, že eh, bude, musí být samozřejmě zase konkurence například ohledně patentů a podobně, ale minimálně máme tady mechanismus, který můžeme použít, abychom mohli věci s Američany diskutovat, abychom se na něčem dohodli, nebo abychom se dohodli, že se nedohodneme a pak s tím musíme jít eh, se obrátit na ICAO nebo na jiné instance v ICAO. Tam jsme začali už jednání s některými státy, ku příkladu s Latinskou Amerikou. Spolupracujeme s Mexikem a s Brazílií chceme minimálně získávat informace a vzájemně se informovat tedy s Mexikem a Brazílií naši, o našich plánech. Chtěli bychom dosáhnout maximální koordinace ohledně lhůt a našich aktivit. Takže e, až půjde například o vybavení letadel, aby, e, let, e, aby letě, letadla byla vybavena takovým zařízením, které potřebují, když vstoupí do vzdušného prostoru Spojených států. Začínáme jednat také s Čínou, s Indií. A musím ovšem říci, že jsme trošičku, mm, máme spoždění v porovnání s Američani. FAO už podepsala spoustu eh, memorand o mm, spolupráci s Čínou, eh, Indií, mm, Japonskem, Kanadou, Austrálií a podobně, ale my se minimálně snažíme o to, aby jsme měli společné lhuty jako tyto státy, a abychom společně s nimi e, diskutovali různá omezení, která existují v různých regionech. Minimálně se chceme vyměňovat informace. ICAO bude sehrávat velice důležitou úlohu, protože v posledu právě e, Mezinárodní organizace pro civilní letectví schvaluje celosvětové standardy. A tady musíme spolupracovat s ICAO, musíme se snažit vytvořit si společný obraz budoucnosti, jak by měla vypadat. A opět eh, my se snažíme maximálně eh, se účastnit technických prací v ICAO, aby evropský hlas tam byl slyšen. Teď ohledně řízení leteckého provozu a ohledně meteorologie a změn klimatu. Cezar bude mít kladný dopad na životní prostředí, protože my pořád potvrdujeme, že chceme mít o 10% méně emisí na let. Takže kromě eh, technologických investic už můžeme dosáhnout 3 až 4 To znamená, že pořád ještě existují určité možnosti a máme tedy eh, možnost dosáhnout těch 10 Konkrétně pak ty kapacity, které se uvolní prostřednictvím Sezaru, by měly být uhlíkově neutrální. Eh, z hlediska nárůstu letecké dopravy, což by zase měla umožnit technologie Cezar a ty technologie by měly být uhlíkově neutrální. To je v té studii, o které jsem hovořil a my vám rádi řekneme, jaké jsou výsledky. Ale my v Cezaru nepracujeme na dopadu letectví na celkové změny klimatu eh, Teď se hodně hovoří o tom, zda tento další vývoj je pozitivní nebo negativní, co se týče změny klimatu a my se nezabýváme žádným výzkumem tohoto dopadu na klimatické změny. To k tomu nemáme ani odborníky, my spíš to musí dělat spíše různé instituty pro výzkum klimatu, ale my spolupracujeme s meteorologickými organizacemi a momentálně s nimi jednáme o tom, aby se zapojili do programu práce, protože chceme také být v situaci, kdy budeme moci přihlížet k modelům předpovědí, meteorologických předpovědí. Takže pokud by se něco stalo omezením pro letectví, pak bychom chtěli tato omezení eh, patřičným způsobem prostřednictvím Cezaru řešit. Eh, pak se také někdo ptal na ty quick wins, na ty rychlé zisky. My se velice snažíme na tom pracovat a na tom, co lze eh, uvolnit eh, pokud možno co nejdříve. Já jsem hovořil například o těch vzdálených nebo dálkových věžích. E, to se bude moci realizovat už od příštího roku a může to mít veliký dopad na efektivitu, protože konkrétně v severních oblastech nebo naopak na jihu Evropy kde jsou letiště, kde, kde musí být letečtí dispečeři, ale ti třeba e, mají jenom pět letadel Eh, den, na, na, za den, tak eh, dejme tomu, můžete mít, eh, že budou titíž dispečeři kontrolovat pět takových letiští za den a tím to bude daleko efektivnější. Jde tedy o to zase, co budeme dělat eh, s pracovníky, s leteckými dispečery, protože někdo může říct, že tyto vzdálené eh, řídící věže budou mít eh, negativní dopad na pracovní příležitosti. Ale nikdo mě nepřezvědčí, že takový dispečer je spokojený v práci, když má na starosti pouze pět letadel za den. A další věc je, že a my na tom také spolupracujeme s odborovými svazy eh, eh, leteckých dispečerů, jak nové nástroje mohou eh, zařídit lepší pracovní prostředí, co se týče stresu, únavy, pracovních podmínek. Naše nástroje, které vypracováváme, mohou jejich pracovní prostředí zlepšit. Čili v rámci Cezaru nás zajímá tohle, abychom mohli při stejném počtu dispečerů zvládat větší objemy leteckého provozu. Nejde o to, abychom se jich zbavovali, jde o to, abychom měli lepší efektivitu tak, aby stejný počet dispečerů zvládl třeba dvojnásobný počet letadel. Eh, o tomhle momentálně jednáme s představiteli řízení leteckého provozu a zatím to funguje docela dobře. Pak ohledně úlohy členských států a podpory kterou může nám poskytnout i Evropský parlament. My eh, pracujeme v rámci vysoce konzervativního odvětví a jakákoliv změna je tady vždycky velice těžká. A v Cezaru stejně jako v rámci jednotného evropského nebe vůbec, mohu říci, že členské státy Eh, to hrají způsobem krok vpřed, dva kroky vzad. A tady budeme potřebovat vaši pomoc, protože obvykle, když se jedná o zavádění technologií, pak eh, vždycky bude eh, velká neochota mnoha to dělat, protože možná, že ten konkrétní případ, ne, business případ pro ně není pozitivní, ale pro Evropu jako takovou ano. A proto je eh, legislativa eh, jednotného evropského nebe tady od toho, aby eh, sloužila právě tomu ta cíli. Ale je třeba, aby na to tlačil i Evropský parlament, aby tomu tak skutečně bylo, protože bez toho se asi to věci budou velice obtížně realizovat. A myslím si, že tady mají USA velkou výhodu oproti nám, protože vlastně eh, mají jenom jednoho, koho musí přesvědčit jeden stát, ale jeden, jednoho, kdo bude přesvědčen, ale to nestačí. A Eh, musíme se podívat pravdě do očí, že tohle bude jeden z problémů při realizaci Cezaru. Myslím si, že jedním z řešení tohoto problému je i to, abychom vypracovávali, dále pracovali na koncepci konkurence mezi členskými státy. A v rámci Cezaru Ehm, my bychom chtěli poukazovat na určité průkopníky, tedy ehm, například ty vzdálené řídící věže, o kterých jsem hovořil předtím. To ehm, je Švédsko a švédské odvětví, které má dostatek odvahy, aby to realizovalo. Když jsme tohle zavedli, nebo začali eh, zavádět do našeho pracovního programu, tak jedně švédové byli ochotni se tím zabývat. A teď, když už se to zkouší a teď, když už všichni vidí, že ta technologie tady existuje a že to i vyhovuje dispečerům, pak eh, teď, jak vidíme, už eh, stále více členských států nám říká, my se do toho nechceme formálně zapojovat, nicméně to, co děláte, nás vysoce zajímá. Takže si myslíme, že můžeme takhle hrát na takovou konkurenci mezi členskými státy ve snaze urychlit realizaci Cezaru, ale budeme potřebovat značnou podporu a velký tlak z vaší strany, aby se to stalo. Doufám, že tím jsem vyřídil všechny odpovědi ohledně obrany. Eh, stejně jako my, vy i my, eh, eh, si děláme starosti s tím, aby nebyly ohroženy programy Cezar ze strany kyberútoku. A proto jednáme s Evropskou obranou agenturou, ale také s NATO. A pracujeme na bezpečnostních požadavcích pro Cezar. A tady ještě do konce roku chceme provést vyhodnocení eventuálních eh, hrozeb a eh, chceme eh, si vypracovat takové pojistky, které by zajistily, že nebudou ohroženy systémy Cezar. Doufám, že tím jsem zareagoval na všechno. Ano, to bylo velice komplexní. A pane Baldwin, teď, máte, teď můžete hovořit klidně. Děkuji, já jsem velmi rád. Děkuji také, že jste uspořádali toto setkání. Díky tomu se můžeme podívat na podstatu e, spousty věcí. Asi nebudu moc zábavný, doufám, že vás tím e, nesklamu, ale myslím si, že Patrik e, odpověděl velmi obsáhle na všechny otázky a zejména popsal to propojení mezi jednotným nebem a programem Cezar a v tom měl naprostou pravdu. Také bych mu chtěl takto veřejně poděkovat za velmi silné vedení toho společného podniku Cezar, protože to je také v zájmu komise. Ve zkratce, eh, abych vám řekl, jaký je hlavní prospěch z tohoto programu, slučují se tady velmi Eh, významné zdroje na evropské úrovni z různých zdrojů, je to také výzkumná iniciativa mezi soukromým a veřejným sektorem, takže to omezuje rizika pro všechny a ty vzájemné výhody, které, o kterých Patrik hovořil, eh, jsou eh, značné. Se tak ta studie, o které hovořil Patrik, bude velmi užitečná a myslím, že Eh, se jí podaří vysvětlit, jaké jsou ty ekonomické výhody a proč je potřeba to i nadále podporovat. Další aspekt, který tady byl zmíněn, je to, že se teď eh, blížíme velmi eh, problematickému období, protože se blížíme spuštění toho, celého programu pana Alka Duráví se o tom zmiňoval, protože tady bude o systém řízení, o financování a zabrání dalším prodlevám. Takže bych si dovolil ke všem těm věcem něco říci. Jde o to, aby všechny technologie byly připraveny do takové fáze, kde budou synchronizované, koordinované a, a bude moci to všechno spustit souběžně tedy aby to fungovalo i v rámci eh, jednotného nebo. My jsme založili vysokou, pardon, skupinu mm, na vysoké úrovni v rámci Eurocontrol, EASA, Patrik je tam za Cesar, a předsedá tomu Matias Rutek, který tady byl včera odpoledne a teď eh, se finalizuje zpráva z tohoto čtyřčlené pracovní skupiny já se bude věnovat všem hlavním otázkám, potom to půjde komisaři Kalasovi a my doufáme, že na základě toho bude moci komise předložit rychle návrh. V průběhu tohoto roku to je všechno, co vám mohu říci. Nikdo si moc netroufá velmi jasně předvídat, kdy budou předloženy jaké návrhy, ale my skutečně tomu eh, věnujeme velkou pozornost a je to pro nás priorita. Co všechno s tím ještě souvisí? Myslím si, že jste Eh, mohli si přečíst v našem pracovním materiálu různé scénáře, jak se to mohlo vybíjet. Nicméně závěry té pracovní skupiny eh, byly takové, že nic z toho nepovede skutečně efektivnímu systému řízení, takže musíme zvolit dobrou eh, kombinaci jednak té politické úrovně, té programové úrovně a projektové úrovně. A to teď řešíme, bude to těžké, konceptuálně se to těžko vysvětluje, ale my doufám, že se nám to podaří, protože chceme eh, získat ty správné hnací síly, jak ve veřejném, tak eh, ve soukromém sektoru. Co týče financování, tady jsme eh, identifikovali řadu finančních mechanismů, které by mohly fungovat, pokud budou existovat správné pobídky, pokud tedy bude spuštění dostatečně synchronizované. V tomto okamžiku si nemyslíme, že je potřeba vytvářet nějaký specifický systém financování pro Cezar výlučně, ale v každém případě finance z EU budou potřeba. Paní Foster na to velmi správně upozornila. A stejně tak víme, že teď ta finanční situace není moc dobrá pro někoho, včetně členských eh, států. Každopádně my nevidíme žádnou jinou možnost, než tomu přispět z, evropského, z evropských prostředků. Kolik to bude, tady mi nezbývá než spekulovat. Hovoří se o 30 miliardách, které asi budou potřeba eh, na spuštění. A to je tedy celkově a realisticky se také hovoří o tom, že evropský rozpočet by k tomu měl přispět 10%. To je tedy eh, velmi hrubý odhad, samozřejmě teď se specifikují finanční výhledy na příští období a těžko eh, se předvídá, kolik peněz tedy bude jednak potřeba, kolik bude k dispozici. A ještě mi dovolte několik slov o otázce těch tzv. FEPS. A já naprosto sdílím to, co bylo řečeno o jejich propojení, nebudu už se tomu více věnovat, my jsme o tom důkladně diskutovali, když tady byl pan Jařembovský já bych mu chtěl samozřejmě poděkovat, protože jeho práce byla velmi důležitá v tom, jak všechno eh, držet, eh, nebo jak udržet tempo. Rozhodně to není jednoduchá věc, ale je to nesmírně důležitá věc, protože to souvisí s institucionálními otázkami ve členských zemích i na evropské úrovni, ale musíme s tím pohnout. Prostinec 2017 je opravdový termín, který musíme dodržet ale možná, že někteří myslí, že do té doby je ještě spousta času, ale já si to nemyslím, protože těch věcí, které potřeba udělat, je eh, skutečně mnoho a pan komisař eh, vyvine další tlak, aby se to všechno podařilo. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám za toto setkání. Podle nás je to velmi užitečná věc. Zmiňovali jste se o tom po sopečném prachu a k tomu se ještě dostaneme tomu se dostaneme v rámci vodu různé, říká pán předseda. Děkuji vám. Děkuji také Patrikovi. Jedna otázka. Ještě se týká toho, jestli můžeme dostat eh, vytěštěnou kopii té prezentace, aby si to členové našeho výboru mohli vzít sebou. A úplně na závěr eh, chci říci, že pro mě zvláštní konstatovat, že bruselské taxíky eh, jsou v této oblasti Eh, mají náskok, zatímco je potřeba říct, že v jiných oblastech rozhodně náskok nemají před ostatními. Děkuji ještě jednou za to, že jste mezi nás přišel. Eh, eh, další bod je výměna názorů komitologie. Týká se to eh, licencí pilotu. pilotu. <laughs> Podle mých poznámek by měla asi začít komise a pak pan Alkadrávi, který je naším eh, zpravodajem trvalým. A eh, chcete nejprve stručný úvod? Já tady nic víc moc nemám v těchto svých poznámkách pro předsedu, takže nejprve Stručný úvod. Já bych eh, mohl nejprve tady snad nastavit celou řadu otázek, na které eh, může navázat komise ve svém úvodu, abychom trochu ušetřili čas. Myslím si, že dnes eh, především bychom chtěli něco slyšet o tom, tak my máme celou řadu otázek, to je pravda, a je zde dohoda mezi koordinátory, to znamená, dohody už jsme dosáhli a na příštím zasedání koordinátorů se musíme rozhodnout o tom, jaké budou předloženy postupy. A potom bychom to všechno e, nějakým způsobem zapracovali do usnesení. Ale rád bych nejprve řekl, že bychom chtěli zavést systém pilotních licencí v rámci jednotného nebe. Ještě není zcela jasné, jakým způsobem bychom měli vyhodnocovat tuto otázku. Abych to podrobněji vysvětlil. Za prvé, zde máme ten slavný krus relief protože po dlouhém přeletu je tam určitá doba, to jistě všichni víme, kdy letadlo eh, jde na místo, které se jmenuje cruise control. A část letu může řídit eh, druhý pilot. Také se zde hovoří o kategorii těch spolupilotů či druhých pilotů, kteří by mohli řídit ty kratší lety. Takže mohl byste mi ještě eh, poskytnout nějaké detaily k této otázce, pokud jde o ty druhé piloty. Dále, lhuty. Potom nám eh, říkají, že piloti kteří, soukromí tedy piloti, eh, kteří mají svoje licence ze třetích zemí z Afriky a tak dále, se obávají, že pokud zde nebude existovat žádná dohoda vzájemného uznávání, například mezi Evropskou unii a Spojenými státy, co pak bude? Budou muset mít dvě licence, to stojí eh, hodně peněz a musí se také eh, platit ehm, například to prodlužování licencí aktualizace, takže jakým způsobem to bude fungovat, to uznávání, vzájemné uznávání licencí eh, mezi Evropskou unii a dalšími státy, jako například evropskými, eh, lépe řečeno spojenými státy. Dále, země, které mají hodně mračen a to klima nepříliš příznivé, jako třeba Spojené státy, mají eh, vnitrostátní systém licencí které by umožnily, že když je ta viditelnost snížená, je zataženo, že i tak mohou e, provozovat lety nebo ta letadla mohou létat. Takže já bych byl rád, kdyby komise zmínila toto ve svém úvodu. Děkuji. Okay. Mr. Pane Boldvina. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane eh, Alkadrávi, že jste tak jasně nastínil tři otázky. Já se vynasnažím rychle na ně zareagovat. Myslím si, že jsem byl vyzván, abych nejprve uvedl trošičku kontext celé záležitosti. Jak víte, nařízení 200 60 ehm, z roku 2016 z roku 2006 stanoví eh, pravidla pro eh, letectví a konkrétně eh, se to týká ehm, Bezpečnostní agentury pro letectví a jsou tam podrobná pravidla pro realizaci v konkrétních oblastech a to konkrétně licencí pilotů. Toto nařízení rovněž říká, že by to mělo platit od 8. dubna 2012 a to je klíčová část tohoto systému, protože tady máme zcela jasný termín a ten musíme se snažit dodržet. Jak jsem eh, eh, eh, zmínil, když jsem mluvil o JASA, tato Evropská agentura pro bezpečnost letectví pomáhá komise. Po rozsáhlých konzultacích se všemi aktéry teď JASA nám dala svoje stanovisko o pilotních licencích, dala to komisi a tam se reprodukují vlastně ty standardy, které už se běžně uplatňují ve Spojených státech a hovoří o, je to ICAO a JAA. O tom návrhu se hovořilo s bezpečnostními experty členských států v rámci výboru JASA a souhlas dali v prosinci 2010 členské státy. Je to přeložené a vy jste to dostali k posouzení, budu v červenci. Pokud to bude všechno fungovat, pak to komise přijme a vyjde to v úředním věstníku zhruba v listopadu tohoto roku a tím členské státy a odvětví budou mít možnost, aby se na to všechno připravili, než to začne platit. Tolik o teorie. Ale aby bylo více času pro realizaci potenciálně problematických ustanovení tohoto nařízení, jsme sem zapracovali určitá přechodná opatření, tak aby členské státy a příslušné odvětví se mohlo připravit na nové licence, například licence pro pilotu lehkých letadel. Tam to bylo nastaveno na 8. dubna 2015 nás také přechodné období pro převod licencí, které neodpovídají současným požadavkům, které jsou eh, v, eh, v společné aviaci, podle společné aviaci. Tak to by mělo být až od roku 2014. A myslíme si, že tyto další lhuty zajistí hladký přechod v této důležité oblasti. Velice rychle, pane předsedo, bych vás chtěl informovat o některých s tím spojených legislativních eh, aktech. Další část této hádanky nebo další návrh je další návrh, co se týče licencí. Týká se to i lékařských požadavků na piloty a vůbec posádku. Klade se velký důraz na bezpečnost a myslíme si, že to zajistí taková pravidla, která budou méně těžkopádná pro eh, Um, splnění lékařských požadavků nových um, pilotů a také uh, posádky, tak, aby se snížilo nepotřebné břemeno, které leží na provozovatelech a orgánech, zejména jako je úvodní lékařská prohlídka, uh, příslušná dokumentace, um, obsah a uh, jak často se tohle dělá. Teď to se všechno bude překládat a v příštím měsíci by to měl dostat parlament. Chtěl bych zdůraznit, že v těchto oblastech, které jsou potenciálně kontroverzní, eh, práce komise vždycky vycházela ze zásady hm, eh, bezpečnost především, pak proporcionalita a subsidiarita, abychom opravdu obrazili, obra, hm, vyjadřovali složitost různých typů letadel, různých typů pro, hm, eh, provozování a také je tady zatím značná rozdílnost pravidel a to také samozřejmě potom operátor sektorům a odvětví stěžuje život. Samozřejmě, když se tohle to všechno dělá, jak tomu bylo i v případě konzultací tady, pak naražíte na eh, častou, častý střed eh, zájmu různých skupin a v souvislosti s tím eh, došlo k velice živým diskusím, například co se týče licencí pilotů lehkých letadel, licencí získaných v třetích státech, aktivit mimo Evropskou Evropskou unii. My si myslíme, že se nám podařilo prostřednictvím konzultací tyto věci z větší části eh, vyhadřit, eh, vyřešit a eh, také to vidíte u odpovědi na otázky ze strany parlamentu k licencím, protože opravdu tohle všechno se velice pečlivě konzultovalo s členskými státy a s odvětvím a myslím si, že komise skutečně vyváženým způsobem zlepšila návrh týkající se licencí pilotů. Jsem, omlouvám se že je to tak dlouhé, ale chci hlavně se zmínit ještě o licencích pilotů z člen třetích zemí. A nebo, zda piloti nebudou muset mít dvě licence. Tady se vyjadřovala kritika, že e, komise se snaží přeregulovat tuto věc. Já bych se, tomu, e, se s tím rovnou snažil vyrovnat. Myslím si, že máme jasný právní mandát přímo instrukci prostřednictvím nařízení 216, abychom řešili otázku pilotů, kteří e, mají rezidenci ve, v Evropské unii, který mají licenci odjenut třetích zemí a potom musí dodržovat také požadavky na licencování, které jsou v Evropě. Jinými slovy, američtí piloti, kteří létají do Evropy, musí dodržovat evropská pravidla. A my se snažíme tuto věc řešit tak, aby to bylo vhodné, tak jako jsme to dělali s leteckými produkty, jako jsou letadly, eh, helikoptérami, která létají do Evropy z Ameriky. Používáme metodu validace, což se teď používá pro eh, homologaci amerických výrobků. A chceme to teď aplikovat také na licenci, které eh, američtí piloti dostávají od jejich příslušného orgánu. Ty mohou být akceptovány eh, v Evropské unii na základě bilaterálních dohod. Co se týče tedy vlády Spojených států, vyžaduje to, aby se dojednala příloha a s potěšením vám mohu říci, že dohoda vstupuje v platnost, už vstoupila platnost už 1. Eh, května, takže teď se dojednává příloha jako taková. My jsme rádi, američané rádi a budeme určitě tlačit na to, aby věci šly v této věci dopředu. S ohledem na situaci eh, bilaterálních dohod, eh, které máme se Spojenými státy, Kanadou, Brazílii a na druhé straně s ohledem na skutečnost, že v současné době nemáme stejnou úroveň vzájemné důvěry, co se týče bezpečnostních systémů s jinými státy, pak sám Eh, vydala stanovisko po rozsáhlých konsultacích s příslušnými zainteresovanými stranami, aby se přijímaly licence, které se vydávají v nebo jménem třetích států a jak tyto licence, které se vydávají, abychom je převáděli tak, aby opravdu odpovídaly pravidlům JASA. Čili jedná se zase o to, aby se používaly a aplikovaly standardy JAA. Eh, jedná se o potvrzení států stávajících požadavků. My tady nechceme dělat, pane předsedo, žádnou revoluci. Obecné podmínky pro akceptaci licencí eh, z třetích zemí dostanete potom v tom materiálu, který vám bude zaslan v červenci. A ještě to chceme řešit tak, a zase to eh, vychází z výboru, v regulační výboru, aby tady bylo přechodné období dva lety pro eh, piloty, kteří létají z třetích států. Čili když je licence v FAA, pak takový pilot, který má takovou licenci vydanou FAA, bude moci létat do Evropy až do roku 2014 a myslíme si, že do té doby se nám e, podaří najít vhodnější řešení pro cizí licence na základě bilaterálních e, smluv o bezpečnosti letectví. Čili s Amerikou jsme dojednali ta dvouleté období, myslíme si, že by to mělo být v pořádku, že se to tím vyřeší. A úplně poslední slovo, které k tomu říci a myslím si, že opravdu musím na to váš eh, výbor upozornit, že tedy Kanada a Brazílie, s nimi asi ta situace bude o něco složitější. My jsme navrhli podobný systém jako se Spojenými státy i pro Kanadu a Brazílii. Koreper zvažoval včera otázku, jak eh, zvládat eh, tuto věc v souvislosti s dohodami s Kanadou a Brazílií. A dospěli k závěru, že bude třeba třeba, aby byl uplatněn plný evropský postup. To znamená, že tady budou muset být nové přílohy, kde například budou podmínky pro vzájemnou akceptaci licencí vydávaných Brazílii a e, Kanadě. Budou muset být tedy nové přílohy. A můžeme s tím postupovat dopředu, až e, formální návrh komise bude schválen radou a parlamentem. Já chápu, o co jde radě. Jde jim o to, aby se to politicky pořádně e, dohledovalo. To chápeme. Je to ovšem poměrně složitý postup vzhledem k tomu, že tady máme co dělat i s časovým omezením a myslíme si, že to nebude plně odpovídat zájmu odvětví, které by mělo, chtělo co nejrychle těžit z možnosti vzájemného uznávání licencí pilotů. Rovněž se e, obáváme, že by tady potenciálně mohla vzniknout nerovnováha ve smyslosti toho, jak řešíme modifikaci e, akce, způsobu akce akceptace pilotních licencí. Čili, že by tady mohla vzniknout určitá nerovnováha, nevyváženost, to je naše obava, to je stanovisko Koreperu a samozřejmě, že teď se tím bude muset zabývat parlamentem. Já jsem eh, vám to musel rychle vysvětlit. Doufám, že jsem eh, to stanovisko předložil dost jasně. Já se omlouvám, jsem hovořil tak strašně dlouho, ale je to opravdu složitá, i technicky složitá otázka. A Myslím si, že jsem zareagoval i na dva body, o kterých hovořil eh, pan Alkadraj. A pak ještě pan Alkadraj hovořil o tom cruise relief při dlou, eh, dálkových letech eh, to byla věc, to byla evropská pravidla EU OFS a teď se to dostalo do toho nařízení, o kterém hovoříme dnes. My tomu říkáme cruise relief, tedy druhý pilot, který převezme řízení a máme to jen, předášíme to z jednoho nařízení do druhého na základě požadavku leteckého odvětví. Myslíme si, že by to mělo být v FCI. Prostě my jenom přesouváme příslušnou část tohoto nařízení do jinam. Děkuji. Pan Rike. Děkuji. Myslím, že jsme získali některé odpovědi už i na otázky, které jsem chtěl položit já. Chtěl bych pouze doplnit, že u těch licencí a jejich ekvivalentnosti vůči Spojeným státům, protože se to týká značného počtu osob, eh, víme, že se to týká několika set tisíc osob v Evropě, takže je to velmi zajímá a bude to mít jen osobní, ale také profesní dopad. A Otázka, která vyvstává v této souvislosti, jsou ti držitelé licencí z Ameriky, kteří by chtěli pracovat v Evropě, dokud eh, nebude do roku 2014 hotová dohoda, tak eh, co přesně se stane? Jestli se to odloží, ty konverze, dokud eh, nevznikne nějaká permanentní dohoda, anebo někteří lidé o ty licence úplně přijdou, protože to by pro ty piloty bylo, byla katastrofa. Že jsme chopili, že probíhá určitá debata v rámci rozsáhlejší dohody, kde jeden z těch bodů by měla být i uznávání, ale pokud k tomu nedojde do dubna 2014, tak se chci ptát, jestli komise by mohla říci, jestli plánuje nějaký jiný postup. Paní Majsna? Děkuji. Já se také mohu připojit k kolegy Riketovi. Jde o ty licence, které získaly Spojené státy. My jsme se tím zabývali. Kolikrát musí vyhovět Eh, mnohem vyšším požadavkům než v Evropě a proto si myslím, že by vůbec neměla být připuštěna možnost, že bychom je ne- neuznávali. Pane Boldvine, teď se ale zdá, že by to bylo možné vyřešit tou dohodou se Spojenými státy, kde eh, by došlo k zájemné dohodě uznávání, takže by nebylo potřeba získávat druhou licenci. Aspoň tak jsem to pochopil, chci se tady, jestli skutečně tak je. Potom eh, je potřeba se ptat na doplňující otázku, tedy jestli ta eh, rovnoprávnost této dohodě se Spojenými státy bude zajištěna. Takže co? Nikdy to tak není, ale aspoň eh, se o to vždycky pokoušíme, aspoň ta naděje existuje. Co dělá, dělají Spojené státy s těmi licencemi, které eh, někdo získá v Evropě? Jsou ty uznávány ve Spojených státech, jinak by docházelo k nervnému postavení, protože chceme přece lidem usnadnit život těm, kteří je získali ve Spojených státech, proto aby je mohli profesně využívat i dále, ale současně chceme rovnoprávnost. A teď ke Kanadě a Brazílii. Bylo řečeno, že rada bude muset eh, akceptovat návrh komise o takové dohodě. Už ten návrh byl předložen, takže se ptám konkrétně, jestli ten návrh již existuje. A úplně poslední věc, cruise eh, reliefs. Bylo mi řečeno, že na některých, v některých velkých eh, letadlech musí eh, piloti prokázat v rámci simulovaného cvičení, že jsou schopni všechno provést, všechny úkony včetně přistávání. Já svoj, mě to mm, překvapilo mě, kdyby to bylo jinak. Pokud někdo po nějaké pauze musí znovu na simulátor, aby prokázal, jako, že, jako pilot je schopen všech úkonů, tak eh, by to nebylo úplně nejlepší. Paní Lichtenberger, děkuji. Já mám ještě několik nezodpovězených otázek. Zajímá mě koordinace a uznávání v rámci těch různých leteckých eh, prostorů. Jak se například americké úřady chovají k těm brazilským a kanadským. A potom eh, Té evropské licence, to mě velmi zajímalo. Vy jste říkal, že z Brazílie a Kanadou by to mohl být problém. Já bych tomu chtěla vidět něco více, kde ty potíže přesně spočívají. Je to jako obvykle, že všichni akceptují americké předpisy, a ostatní se tedy k tomu připojí, ať už chtějí nebo nechtějí, nebo můžete nám k tomu říct něco, něco dalšího. Já mám trochu pocit, že kolikrát to někteří evropští piloti dělají v Americe, protože to je snažší a levnější. Je to skutečně tak? Znamená to, že naše zkoušky jsou tak eh, zbytečně přetížené různými požadavky, že to lidem spíše komplikuje život a je potřeba je reformovat. Proto bych byla ráda, kdybyste nám k tomu řekl něco konkrétního. Že mě to ještě není úplně jasné. Paní Foster, děkuji. Jenom k tomu Cruise Relief, otázka kopilotů, je to jenom pro kolegy informace. Týká se to dálkových letů, kdy eh, ty letadla musí mít eh, velkou posádku, aby vůbec mohli umožnit odpočinek eh, pilotům během letu. Takže je poměrně běžné, že tam jsou dva kopiloti, je to běžná praxe. A potom tam bude ten nadřízený pilot, který bude mm, Eh, vyškolen stejně jako všichni ostatní, takže si myslím, že to není nějaký eh, zvlášť, nějaká zvláštní věc, jak říkal Matthew Baldwin. Spíše eh, je to teď formálně transponováno v rámci IASI, takže já nemám žádné obavy tady z toho. Je ale dobře, že jsme o tom mohli diskutovat. Jde tady skutečně o problém licencí ze třetích zemí, například z pohledu Spojeného království a některých dalších evropských zemí je evidentní, že se ty licence vzájemně uznávají. Není to problém. Britské úřady si přinejmenším myslí, že eh, lidé, kteří byli vyškoleni a získali tam ve Spojených státech a získali ty licence, eh, jsou oprávněni létat, někdy nebyl žádný problém eh, s bezpečností, spousta z nich také byla vyškolena v Nizozemí nebo v Belgii. A jedna věc, na kterou musíme být opatrní. Já vím, že ty diskuse probíhá, že to datum teď bylo stanoveno na rok 2014, ale jedna věc, na kterou musíme být opatrní, aspoň ve Spojeném království, je to, že máme hodně simulátorů, eh, jsou tady instruktoři, A tady je trošku jiná formulace, protože kdysi tam bylo stanoveno, že to musí být evropští občané, zatímco teď jsou tam uvedeni i rezidenti. A rozhodně nechceme skončit tak, že bychom měli tisíce pilotů v Evropě, kteří čista jasná o tu práci přijdou, protože nesplní nějakou podmínku. A stejně tak, pokud je nutné přejít z jedné licenci na jinou, tak to musí být realisticky upraveno. Zejména pokud eh, mám licence Spojených států, tak eh, přece Eh, není možné naznačovat, že by nebylo, jsou tak bezpečné. Já si myslím, že by to upřímně řečeno bylo velmi, velmi urážlivé pro Američany a je potřeba to napravit, je potřeba se podívat na to, co může být v té příloze, to říkal pan Baldwin. A ještě na to je čas a já doufám tedy, že k tomu dojde. Samozřejmě, že všichni víme, že musíme mít nějaký zjednodušený rozumný systém v Evropě. Současně ale je potřeba eh, si uvědomit, že nemůžeme penalizovat kohokoliv a očekávat, že eh, si projdou dalšími 150 hodinami teoretického výcviku. Já jsem se vždycky setkala s lidmi, kteří byli skvěle vyškoleni a věřili eh, svému výcviku. Já jsem nikdy neměla nějaký problém, když jsem byla v Americe. Eh, a myslím, že řada z těch pilotů letá po celém světě. A jsem si naprosto jistá, že komise eh, dospěje k nějakému rozumnému kompromisu, aby ten přechod na společná pravidla byl hladký. Takže myslím, že jsme se dotkli celé řady otázek, ale toto je asi ta nejdůležitější z nich a děkuji za vystoupení komise. Pan Bradburn. Já mám jednu obecnou poznámku, která je podle mě relevantní v kontextu této debaty. A sice jsem byl osloven eh, voliči v mém okrsku. Jsou to eh, piloti ve volném čase, taky rekreační piloti kteří říkají, že kolikrát vůbec není možné eh, oslovit eh, ty, kteří o tom rozhodují. A já si myslím, že členové toho výboru IASA by měli být veřejně známí a komise by to měla zajistit. Přece není žádný důvod, proč by se to mělo tajit. Rozhodně nechceme, aby Eh, někdo měl pocit, že tady eh, probíhají nějaká tajná rozhodnutí za zavřenými dveřmi lidmi, které, na které se vůbec není možné obrátit, ani, ani pokud je člověk poslanec. A další věc, a to říkám vždycky, když jsem na tomto výboru, mám pocit, že tady řešíme nějaký problém, který vznikl špatným rozhodnutím. Já si před nějakou dobou, já vím, že Někteří kolegové, včetně pana Van Dálena, se v tom velmi dobře vyznají. S tím, jaké jsou největší problémy v tomto návrhu a já ty jeho připomínky sdílím, dovolím si o několika se zmínit. Hlavní problém je to, že toto rozhodnutí IASI ohrožuje systém, který je celosvětově akceptovaný. Je to bezproblémové e, řešení. Buďme upřímní. Bydliště pilotů je irrelevantní, protože na základě těchto návrhů pilot, který má bydliště ve Spojeném království, stejně bude muset mít evropskou licenci, bez ohledu na to, jestli to letadlo je registrováno v Evropě nebo ne. Ten systém je perverzní, protože diskriminuje vůči pilotům s evropskými licencemi. A proč tomu tak je? Když se podíváme na Spojené státy, tak někdo, kdo má bydliště ve Spojených státech a má tam licenci, tak může létat eh, v americkém letadle v Evropě. Nicméně někdo, kdo má bydliště v Evropě ale licence, nemůže podobnou věc dělat eh, ve Spojených státech. To je podivná, podivný výsledek, pane předsedu. Stejně tak není žádný důvod, proč ten systém měnit. Eh, vždycky slyšíme ty bezpečnostní argumenty, ale může to někdo podložit, aby řekl, že licence, které máme v tomto okamžiku, nejsou bezpečné. I e, komerčně to již máme pravidla e, v Evropě, které e, umožní zablokovat něco, co není bezpečné. Jsou to ty černé seznamy. A potom je to otázka nákladů. Já si nemyslím, že je úplně vedlejší. Pokud musí piloti přejít na nový systém, těch pilotů je asi 68 tisíc, kterých se to týká, kteří mají licence třetích zemí. velmi nízký odhad nákladů, které to bude stát na školení nebo na výcvik, bude asi 120 milionů liber, což eh, nejsou nezanedbatelné, což nejsou zanedbatelné prostředky. Slyšeli jsme tady něco o možné dohodě se Spojenými státy v roku 2014, ale myslím, že je to nedosažitelná věc. Víme, jak dlouho to v těchto případech může trvat. A přitom je to tak jednoduché, až dostaneme v červenci ten návrh, aspoň bylo nám řečeno, že ho máme dostat, tak bychom jako parlament ho měli odmítnout do té doby, než budeme mít nějakou eh, jasnou dohodu a jasnou záruku, že lidé ze Spojených států nebudou diskriminováni, protože žijí v Evropě. Děkuji za sebe. Víte, já jsem vlastně ani nechtěl hovořit, ale musím říci, pana Pragbane, já eh, Většinou času trávím tím, eh, že mám co dělat s radou a ne s jasou. A eh, když já také musím připomenout poslancům, že parlament přijal nařízení 216 kde se říká, že bychom měli mít evropské licence, takže nemůžeme najednou začít říkat, že nechceme evropské licence, že by to mohlo eh, způsobit problémy. My jsme se dohodli v roce 2008, že přesně tak chceme postupovat a pan Alkadraj to správně řekl, Alkadraj řekl úplně na začátku, že to je stanovisko parlamentu. Přeje si, aby existovaly pilotní evropské licence, nikoli vnitrostátní. To je skutečnost. Paní Foster jistě má pravdu, co říká o druhých pilotech a o posílení posádky. Já si nemyslím, že tohle by byl nějaký problém. Uh, ale je tady zajímavá věc, když to porovnáme se Spojenými státy. Můžete letět letadlem do Spojených států v, nebo v rámci Spojených států a může tam být eh, pilot, který nemá ani licenci pro ten konkrétní typ letadla. Uh, Prostě některé americké předpisy asi nejsou úplně takové, jaké by měly být. Představte si, že druhý pilot lítá s letadlem, který nemá licenci pro ten příslušný typ letadla. Ale jistě paní Foster má pravdu, co se týče těch posílených posádek. Pak se ještě vracím k tomu, co říkala paní Lichtenberger. To je určitě relevantní, protože podle mě, a můžete mě, pane Voldviné, opravit, jestli se mýlím, řešením by bylo vzájemné uznávání licencí pilotů. A Spojené státy prozatím neuznávají evropské pilotní licence. Pokud je tomu tak, a e, beru to, co tady říkal přesně pan Brackburn. Souhlasím s tím, že pil- licence pilotu vydávané ve Spojených státech by měly být přijatelné i v rámci Evropské unie. S tím souhlasím. Ovšem, stejně tak i Evropské licence by měly být akceptovatelné ve Spojených státech, čímž se dostáváme k dilematu. Pokud Spojené státy je nebudou uznávat, tak proč my bychom měli uznávat jejich? Proč? protože eh, tím se vracím k tomu, o čem říkala paní Lichtenberg. Zda to zase není jiný případ, další případ, kdy Spojené státy zase jednou diktují Evropské unii, co se má dít a Evropská unie eh, se tady se hned vzdává, jak si hned eh, se před nimi položí. Já beru všechno, co říkají ostatní. Já nemám problém s těmito licencemi, ale pak by neměly být problémy ani evropská licence ve Spojených státech. Tady eh, se teď vyčlenily další roky až do roku 2014. A možná, že by bylo třeba za tu dobu vyvíjet nátlak na Spojené státy, protože oni zase naopak tlačí na Evropský parlament. To by byl skutečně správný takový dvoukolejový přístup. Musíme úplně jasně říci, pane Boldvine, že ty dva roky navíc jsou tady o toho, abychom se snažili dosáhnout dohody se spojenými státy, ale budu úplně upřímný. Pokud spojené státy eh, nebudou hrát s námi, my bychom neměli hrát s nimi. Eh, pan Al-Kadraji. Alkadraj. al já bych si myslel, že by nejprve měla komise zodpovědět zbývající otázky. Ehm, ehm, myslím si, že nejprve bylo dobré, aby se odpověděla na ty otázky, které tady ještě dodali kolegové a potom teprve. Jenom velmi rychle tady. Já jsem zapomněla ještě na jednu věc. Byl takový případ diskriminace z důvodu i věku při eh, lékařské prohlídce. Můžete k tomu něco říci? Je tady nějaká věková diskriminace z hlediska věku při lékařských prohlídkách? Eh, Vypadáte úplně zmateně, asi ne tedy, ale uvidíme, co nám řekne eh, pan Baldwin. Myslím si, že jsme trochu zmateni z toho, ale vy snažíme eh, se vám to zodpovědět. Doufám, že odpověď dostanete, než skončím. Myslím si, že vám mohu poděkovat za tyto velice jasné otázky. Je to všechno velice užitečné. Nejprve k tomu, co říkal pan Rike. A myslím si, že jste to velice dobře vyjádřil, pane Rike. Vaše obava, že eh, se dostaneme do velkého problému, jestli to nedokážeme dojednat za ty dva roky a jestliže prostě nám dojde čas. Máte mimochodem pravdu a nikdy bychom eh, neměli eh, vyjednávat podstatu na úkor nebo respektive čas na úkor bezpečno, obsahu. Musíme tady určitou flexibilitu. Co jsme dohodli s členskými státy v rámci výboru? Dohodli dohodli jsme to, že rozhodnutí o přechodném období budeme my velice pečlivě sledovat a měli bychom to mít poměrně snadné, jak to budeme monitorovat. A my jsme se dohodli, že až se bude eh, blížit eh, konec lhuty, pak se dohodneme, zda ta lhuta bude nebo nebude prodloužena. Nechci nic předjímat, ale na základě toho, co bylo řečeno o nákladech, o, obtíž, obtízích a o tom, že lidé se mohou dostat do velmi vyhraněné situace, co se týče jejich živobytí v Evropě tady, pak si myslím, že to všechno budeme muset mít velice na paměti. My se tedy snažíme, aby tady byl takový postup, abychom nebyli přitlačeni ke zdi v dubnu 2014 v tomto ohledu. Teď eh, k tomu, co říkala paní Meisner otázka ohledně bezpečnosti a já bych rád se o tom zmínili v souvislosti s tím, co říkal pan Blackburn. Jedna z obav, kterou jsme měli a myslím si, že to asi sdílel i parlament, když nám dal mandát v roce 2008 v rámci této směrnice, tedy, že některé ty jars, takzvané, že nejsou formálně vynutitelné a že nebylo úplně jasné, že se budou opravdu patřičně uplatňovat vůči pilotům z třetích států. Prostě to byl problém, aby se zajistila větší bezpečnost. Pak ještě, aby se zajistila vyváženost ve vztahu ke Spojeným státům. To je e, otázka, která se jak červená dní tahne celou toto diskusí. A opravdu toto nebude jednosměrné vyjednávání. Opravdu, jestli nedosáhneme vy, vy, akceptace našich e, licencí e, ve Spojených státech, pak ehm, by, budeme muset vyjednávat tak, aby se zajistila práva obou stran a aby se také zajistila bezpečnost, spravedlivý výsledek a aby bylo zajištěno také živobytí tedy těchto osob našich zemí. A jistě eh, paní Foster ví asi více o Cruise Relief, tedy o tom, že při dálkových ehm, letech převezme druhý pilot řízení. Eh, vy jste tady použila příklad eh, a ohledně toho eh, požadavku na nedávné na proškolení. Eh, paní Lichtenberger. Myslím si, že jsem to možná snad řekl dost jasně. Já jsem říkal, že věci tady by mohly být trochu těžší vůči Kanadě a Brazílii. Myslel jsem tím postup, eh, který budeme muset používat při dojednávání příloh. Já nechci tady hovořit za radu, ale eh, snažil jsem se vysvětlit, jak já chápu, na čem se dohodla rada a Koreper a to včera. Totiž, že by tady mě se měl uplatnit plný e, proces Evropské e, unie. Musí tady být e, návrh komise, dohoda rady a dohoda parlamentu. To všechno je zapotřebí k těmto návrhům. Čili rada se rozhodla, že by se nemělo postupovat eh, rychleji. A já eh, se nesnažím eh, zlehčovat obavy rady. Jistě je třeba zajistit pořádné posouzení, ale samozřejmě, že odvětví zase jde nad o to, aby se řešení našlo rychle při vyjednávání s Kanadou a s Brazílií. Také chápu to, co říká paní Foster. Ona hovoří o tom, jak citlivé jsou tyto otázky. To se dnes jistě velice jasně ukázalo a samozřejmě, že jde hlavně o bezpečnost a o to, aby se předpisy patřičně uplatňovaly. Teď se dostávám k tomu, co říkal pan Brakpon a velice oceňuji jeho otevřenost. Myslím si, že někdy opravdu je tomu tak, že eh, lobby eh, průmysl eh, nebo zainteresované skupiny někdy mají pocit, že je obtížné se do, dostat k mašinérii v Bruselu, která rozhoduje. A mají asi takový pocit i vůči komisi. Když já jsem začal tady pracovat, jsem se snažil být maximálně k dispozici všem zainteresovaným skupinám. Já jsem eh, hovořil i s asociací sportovních pilotů nebo Evropská asociace teď nevím přesně, jak se jmenují, a také jsem hovořil na výročním zasedání. Ano, někdy jak si ty malí lidé mají pocit, že e, ta mašinérie není dost dostupná, ale my je chceme e, poslouchat. Ale výbor JASA, to je formální regulační výbor v rámci smlouvy, e, kde je komise JASA, pokud se chce někdo něco zeptat, tak klidně eh, přeruším svůj výklad. Eh, a samozřejmě jsou tam členské státy. A to je místo, kde eh, byly vyslechnuty všechny argumenty, čili hovořil tam JASA, komise a členské státy vyjadřují své stanovisko a samozřejmě, že rozhodnutí nečiní komise, dělá se to eh, po důkladném posouzení eh, radou eh, výborem. A to je tedy ten proces. A teď k podstatě věci, o čem hovořil pan Blackburn. Pan Van Dalen také eh, nám předložil své poznámky. Já bych zase na to chtěla zareagovat, jak my to vidíme. Jak už říkal pan předseda, parlament se dohodl, že chceme evropskou licenci. To bylo dohodnuto v roce 2008. A nechci jenom prostě říkat, eh, dohodli jsme se na tom a konec. Ale proč si myslíme, že je to dobré? Pokud eh, můžeme efektivně využít, vyjednávat například v rámci dohody dohody mezi Evropskou unii a USA, pak bychom měli dospět i k řešení vzájemného uznávání. Všechny ty černé scénáře, eh, pane Blackburne, můžeme vyřešit, jestliže ta vyjednávání budou úspěšná. A já už jsem říkal, že co se času týče, jsme ochotni být flexibilní v případě potřeby. Uvědomuji si, že je to spojené i s náklady, že by to mohlo stát lidi obrovské peníze. To se také snažíme řešit. O co nám tady jde? Jde nám o to, aby opravdu byly vyrovnané vyrovnané podmínky na obou stranách, eh, protože ne vždycky zatím jsme schopni zajistit, aby evropské bezpečnostní předpisy se tam patřičně dodržovaly a my si musíme zajistit rovné podmínky. A v určitých ohledech eh, se domníváme, že některé americké licence by opravdu musely mm, eh, ještě představovat další podmínky, musely by měli dodržovat ještě, vyhovovat ještě dalším podmínkám. A myslím si, že ta dohoda o bezpečnosti je správným základem pro tuto práci. A konečně pak, my eh, nechceme tady dělat žádnou revoluci, co se předpisů týče. My vycházíme z principu ve společných eh, požadavcích na regulace. Není to nic radikálně nového. Jestliže toto funguje, myslím si, že jsme teď dobře nastavila vyjednávání, máme k tomu čas, máme základ, vím, že i Američanům jde o tato jednání a myslím si, že bychom měli být schopni vyřešit ty problémy, o kterých se hovořilo v této diskusi. A ještě to poslední, eh, se snažím, se na to, ještě chci zareagovat na tu lékařskou část. Požadavky eh, přecházejí také eh, z těch příslušných dohod a e, jak často se provádějí lékařské prohlídky a také ta věková záležitost. Jedná se také o pilotní licence pro lehká letadla, ale doufám, že skutečně tady není žádná diskriminace na základě věku, nebude tedy v tom návrhu, který dostanete. Já jsem se snažil takto proklouznout obtížnými politickými i technickými otázkami. Doufám, že jsem zodpověděl všechny otázky a jsem připraven odpovědět na další, pane předsedo. Děkuji. Well, what's it on Eva? It's on the age, it's just been answered. Myslím, že to s tou věkovou diskriminací se nějak eh, vyřeší, ale ještě nebyla zodpověděna otázka uznávání evropských, brazilských a kanadských licencí v Americe. My musíme vědět, jaké problémy tady existují. Mají prasadce stejný problém jako, jako my, pane Boldvinem? Evropské recence se nepřijímají a proto se o to musí jednat. Pokud dobře vím, tak Brazilci také nemají ekvivalentní uznávání ve Spojených státech, ale já si to ověřím, abych vám neříkal eh, nesprávnou informaci. A upřímně řečeno, u Kanady by mě překvapilo, kdyby tomu tak nebylo. Ale ověřím to. Kdybyste to mohl dát vědět paní Lichtenberger, pane Boldvine, tak bych vám byl velmi vděčný. Paní Meissner, Vy jste se zmiňoval, pane Bodvine, o návrhu komise, který by měl být přijat radou o uznávání eh, licencí mezi Evropskou unii a Brazílií a také co to týká Kanady. Já se tedy ptám, jestli už ten návrh existuje. Pane Bodvine. My ten návrh ještě nemáme hotový, to, o čem se diskutovalo na Korperu, bylo, jak bude probíhat ten rozhodovací proces. A já jsem se zmínil o několika eh, problémech, které ještě potřeba řešit, Přesto jsem nechtěl mluvit jménem rady. Pane Alkadrávi, chcete něco říci na závěr, než to ukončím? Děkuji. Já se to musím trochu rozmyslet. Tak eh, kolegové eh, by se mohli zamyslet nad těmi informacemi, které jsme tady obdrželi. V každém případě bych chtěl poděkovat komisi za všechny informace, které nám poskytla. Já bych jenom připomenout, eh, že tady to je v rámci standardního legislativního postupu, kdy parlament má právo veta Navrhované opatření zatím není ve všech jazycích. V okamžiku, kdy to bude ve všech oficiálních jazycích eh, předáno parlamentu, tak budeme mít tříměsíční eh, dobu na vyjádření svých námitek. Takže já vám eh, stavím, stanovím lhůtu pro vyjádření námitek, pokud Rozumím, vznese nějakou námitku, tak se o tom bude muset hlasovat na příštím zasedání eh, výboru pro dopravu. Nejde to na plenárku, je to pouze pravomoc eh, výboru pro dopravu, který o tom rozhodne. A vzhledem k tomu, že eh, na konci května začne to období, kdy není možné předávat eh, kometologické záležitosti mezi institucemi v rámci tohoto postupu, takže abychom dali eh, pravomoce parlamentu, tak ta lhůta začne být v červenci, aby navržení nějaké námitky nebo návrh nějaké námitky mohl být eh, zařazen na hlasování, které proběhne na zasedání výboru v září. Doufám, že to je jasné. Děkuji vám všem za vaše vystoupení a teď v rámci bodu různé. Pane Boldvine, islandský prach, eh, sopečník, co nám k tomu můžete říci? Doufám, že to není zase nějaké nevyslovitelné jméno té sopky. Loni to nevyslovitelné bylo. Doufám, že nám k tomu dáte nějaké nové informace. Já jsem věděl, že se mě zeptáte, ale zapomněl jsem, jak se přesně jmenuje Krumspoltu nebo něco takového, ale příště eh, to určitě se mi to podaří vyslovit lépe. Jak už jsme říkali, asi možná, že potřebujeme více sopek pro zavedení jednotného nebe, že by to mohlo na pomoci. A já jsem o tom začal přemýšlet. Trochu mi to eh, připomnělo My Lai, že napřed bylo potřeba tu vesnici zničit, abychom je pak mohli zachránit z větnamské války. Takže metaforicky je možné, možná potřeba, eh, aby těch sopek bylo více. Je to samozřejmě hm, komplikované. Doufám, že to nebude úplně stejné jako v loňském roce. Někdy my technokrati si musíme uvědomit, co to jsou věci, které mají eh, reálný dopad na život lidí a podniků. Hlavně je to ta trasa Bruselu do Manchesteru, to mám na mysli zejména, nebo Brusel-Liverpool, kdyby tam něco přímo letalo. Nicméně my jsme rukojmími klimatu a meteorologové mi říkají, že letos je ta situace mnohem méně stabilní, než byla loni, protože tehdy ty mraky se držely nad evropským eh, leteckým prostorem. Teď ale ten to počasí se vyznačuje strojnými frontami, které znemožňují přesnou, přesné prognozování na tři až pět dnů, které jsme měli loni. A proto Eurocontrol eh, eh, aktualizuje všechny informace každý den. Další nejistota se týká objemu toho popela. Možná, že jste také četli v novinách to, že má jiné fyzické vlastnosti, je drobnější a proto um, Eh, nebo je těžší a proto snad eh, padá rychleji než loni. Eh, nicméně ty prognózy jsou různé a není možné říct si přesností, jak se to bude vyvíjet. Jedna věc, která se nicméně porovnání s loňským rokem nezměnila, a to říkám velmi upřímně, je to, že letecký prostor v Evropě je pořád výlučnou pravomocí členských států, takže to rozhodování o tom, jestli se něco omezí, nebo zavře, nebo otevře, je pořád na rozhodnutí členských států samotných ale se vracím k diskusi o těch takzvaných FEPS, eh, je sice to, že se snažíme eh, eh, a prosadit názor, že provozujeme síť v rámci Evropy a myslím si, že si tím více lidé uvědomují výhody jednotného nebe. Nicméně ještě jeden rozdíl vůči Loňsku. Teď máme funguč, funkční krizové středisko Myslím, že díky tomu se lépe vyměňují informace, lépe se to koordinuje, což velmi výrazně mění celou situaci. Jsou tam regulátoři, uživatelé leteckého prostoru, dispečeři, odbory, prakticky všichni jsou tam zastoupeni. A nejde tedy jenom o bezpečnost, ale také o to, jak eh, nenutně zavírat celý letecký prostor, pokud chceme udržet eh, standard bezpečnosti, který máme. Máme také pokyny ICAO, kde se popisuje, jak přistupovat k hodnocení rizik a jak tomu tady mají přistupovat letecké společnosti. To by zase je mělo umožnit poměrně eh, velmi cíleným a přesným způsobem rozhodnou o tom, jestli mohou letat nebo ne, mohou se vždycky získat potvrzení regulačního orgánu, ale ty dohodové orgány, ať už českých států nebo Eurocontrol, nemusí nutně okamžitě přistupovat k zavření celoteckého prostoru. Když se podíváme, co se děje ve svém království v posledních 24 eh, hodinách, tak tam eh, došlo ke zrušení asi 200 letů, a což samozřejmě je bolestné pro ty, kterých se to týkalo, ale ne, ztratili jsme několik set dalších letů, o které bychom přišli, kdyby jsme zavřeli celý letecký prostor. Úplně eh, nejposlednější informace, které mám. Všechny české státy začínají hodnotit rizika, který se, o kterém jsem se zmiňoval, čili více zodpovědnosti letecké společnosti. Části německého leteckého prostoru jsou eh, od rána zavřena v té nízké úrovni v oblastech kolem Brem a Hamburgu. A také kolem Berlína, to jsem si nebyl schopen ověřit. Eh, ve Spojeném království se ta situace zlepší v průběhu dnešního dne, nicméně eh, ještě musí pořád řešit dopady eh, včerejšího uzavření, protože letadla jsou jinde, než měla být. Dneska se setkalo krizové středisko, které hodnotí situaci a v krátkosti je tak, pane předsedo, lze říci, že tady jsou určité rozdíly v tom, jak to členské státy řeší, ale vzhledem k tomu zavření leteckého procesu v Německu no, bylo velmi eh, zacíleně zaměřeno pouze na ty eh, úzce vymezené oblasti, tak si myslím, že ten dopad bude relativně omezený. Bylo by asi dobře, kdybychom se vaším prostřednictvím nebo prostřednictvím vašeho sekretariátu eh, vám mohli aktualizované informace podávat nějaký, abyste měli aktuální přehled o situaci, protože já vím, že vy o tom přehled chcete mít a máte s ním z toho obavy. Děkuji vám, pane Boldvine. Můžete mě použít eh, jako eh, zpravodaj, který budete informace předávat. Ptám se, jestli ještě někdo má nějaké otázky. Děkuji, jsme velice eh, vděční za tyto nejnovější informace a doufáme, že se tato subka zase uklidní a my eh, že se vrátíme zase k normálnímu životu. Děkuji. Má ještě někdo něco do různého? Pokud ne, pak mi dovolte, abych poděkoval tlumočníkům a pracovníkům a prohlásil toto